meine sehr verehrten Vážené dámy a vážení pánové, milí kolegové a milé kolegyně, prosím vás, abyste se nyní usadili, abychom mohli zahájit společnou schůzi našich obou výborů. Wir haben etwas Museli jsme začít poněkud později a to z jednoduchého důvodu, protože potřebujeme, aby e, naše oba dva výdaly byly usnášení schopné. Tak tomu dosud nebylo. Nyní tady usnášení schopnost máme z obou výborů, máme tady minimální počet poslanců a proto můžeme nyní naši schůzi zahájit. Já bych chtěl zde srdečně jménem paní Gál pozdravit členy obou výborů. Máme společnou schůzi podle článku 51 našeho jednacího řádu. Jedná se o rozhodování našich obou výborů, které se týká programu justice. Za toto nesou odpovědnost naši dva zpravodajové, Luigi Berlinger a Filip Kleis. Já se ptám, přeje se někdo ze zpravodajů na úvod vystoupit? či ne? Či můžeme zahájit rovnou hlasování? Nevidím, že by se někdo přál vyjádřit a proto navrhuji, abychom rovnou začali hlasovat. Hlasovat budeme elektronicky a rád bych nejdříve provedl zkušební hlasování, abychom viděli, zda technika správně funguje. Proto nyní zahajuji zkušební hlasování, stisknete libovolný knoflík a my to tady e, se zhora ověříme, zda je vše v pořádku. Pan Karoka bodu nemá kartu. Prosím, mohl byste si rychle nějakou obstarat? Je to možné? It's locked. But there is an office in the... Není to možné. Okay. Okay, but we have to start now. That's the way it is. Takže musíme začít nyní tak tomu prostě je.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 Já tady vidím 26 signálů. Hlasovali všichni, kdo vložili své karty do hlasovacího zařízení? Ano, teď to vidím, nyní to funguje, říká vám předseda. Funguje to velice pomalu. Hlasovali všichni. Stiskli všichni své tlačítko. fehlen noch zwei Stimmen. Chybí nám ještě dva hlasy. U paní Tain to nefunguje, teď to již funguje. Stále chybí jeden hlas. Někdo hlas tlačítko nestiskl. Dobrá, takže nestiskl, nebo nesmůžeme čekat do nekonečna. Mám 38 hlasovacích karet, 37 hlasů, 1, 30 pro, 5 se zdrželo, zbytek proti. Takže si myslím, že bychom mohli zahájit hlasování a jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 8 zpravodaje. Na právním výboru e, běžně postupujeme tak a já prosím o pochopení, abychom tuto praxi nyní převzali. Děláme to tak, že u těch jednoduchých pozměňovacích návrhů hlasujeme buď pro či proti a neptáme se, zda se někdo zdržel. Pokud někdo uh, si přeje aby toto bylo zaznamenáváno, že se zdržel, tak prosím, ať se konkrétně vyjádří, protože my, když postupujeme tím jednoduchým postupem, tak šetříme čas tím, že se neptáme na to, kdo se zdržel. Samozřejmě při závěrečném hlasování se na to ptáme, protože závěrečné hlasování je potom zaznamenáno v zápise. Takže pozměňovací návrh 8, kdo je pro, prosím, zvihněte ruku proti. Zdrželi se? Ne. Nemáme, takže přijato. Číslo 77 pro, proti. Bylo to takto přijato. Pozměňovací návrh 78 pro, proti, přijato. Návrh číslo 8 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 9 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 79 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 80 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 9 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 81 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 10 pro, proti, rovněž schváleno. Návrh číslo 82 pro, Proti? Schváleno. Návrh číslo 10. Pro? Proti? Zamítnuto. Návrh číslo 11. Pro? Proti? Schváleno. Návrh číslo 12. Pro? Proti? Pro? Proti? Schválen návrh číslo 11. Musím se podívat. Ano, je to jedenáctka, tedy pro, proti, schváleno. Návrh číslo 13 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 14 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 15 pro, proti, přijato. Návrh číslo 12 pro, odpadá. Návrh číslo 86 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 16 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 13 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 7 pro, proti, zamítnuto. A dostáváme se ke kompromisu 7 pro, proti, schváleno. Dále návrh číslo 14 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. A na další stránce 93 93 pro, proti, zamítnuto. 20 odpadá. Ne, musíme o ní hlasovat. Tedy 20 pro. Odpadá, pokud kompromis. Ne, musíme hlasovat o čísle 93. Tedy kdo je pro? Takže to jsme zamítli, takže jsme u 120. Promiňte, říká pan předseda, kdo je pro. 120. Kdo je pro? Proti? 120 pro. Kdo je pro 120? Tedy odvolávám svůj příkaz, já to tady nemám správně vytištěno na papíru. Jsme u 20. Kdo je pro návrh číslo 20? Proti? Většina pro, přijato. Dále 94, kdo je pro, proti, schváleno. 95 pro, proti. 95 odpadá, nemusíme hlasovat. Beru to zpět, až jsme u 15. FAM. Tady musíme odhlasovat těch, ty čtyři řádky, kdo je tedy pro, prosím o to, abyste zdvihli ruku. Patnáctka, kdo je pro, proti, přijato. A jsme u čísla 21, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 10, pro, proti, schváleno. A jsme u 97, kdo je pro, proti, Většina byla pro, takže je to přijato. Kompromis 11 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 98 pro, proti, většina proti, zamítnuto. Návrh číslo 24, kde pro, proti, schváleno. Návrh 25, kde pro, proti, schváleno. Návrh číslo 16, kdo je pro? Proti? Většina proti, zamítnuto. Návrh 17, kdo je pro? Proti? Schváleno. 26, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 99, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 18 pro? Proti? Většina proti. Zamítnuto. Návrh 27 pro. Proti. Schváleno. Návrh číslo 100. Máme tady oddělené hlasování, tedy první část, kdo je pro, proti. Schváleno. Druhá část, pro, proti. Zamítnuto. 19 pro, proti. Zamítnuto. 28 pro, proti, schváleno. 101. Ten odpadá, takže jsme u 102 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 20 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 8 pro, proti, Schváleno. Kompromis 12 pro. Proti. Schváleno. Návrh číslo 21 pro. Proti. Zamítnuto. Návrh číslo 107 pro. Proti. Schváleno. Návrh číslo 30 pro. Proti. Schváleno. Návrh číslo 31 pro. Proti. Schváleno. Návrh číslo 32 pro proti, schváleno. 108 pro, proti, budeme to muset elektronicky ověřit, tedy návrh číslo 100. 108 zahajují elektronické hlasování. OK. Neunzehn Ja-Stimmen. 19 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, tedy zamítnuto. Návrh číslo 9 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 22 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 109 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 10 pro, proti, Schváleno. Návrh číslo 110. Společně s ústním pozměňovacím návrhem, který máte v hlasovací sezonu pro, proti, schváleno. Návrh číslo 33 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 111 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 34 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, schváleno. 112. O tom hlasovat nemusíme. 113. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Návrh číslo 11. Pro. Proti. Schváleno. 36. Pro. Proti. Schváleno. 12. Pro. Proti. Schváleno. Kompromis 13. Kdo pro? Proti? Schváleno. Návrh číslo 114. Pouze první část. Druhá část byla stažena. Takže hlasujeme o první části 114 pro, proti, schváleno. A jsme u 115, kdo je pro, proti, bylo to zamítnu. Nebo je raději ještě jednou. 115 znovu. Kdo pro? Proti? Většina proti. Jasně zamítnuto. 116. Kdo je pro? Proti? Budeme to muset elektronicky ověřit, tedy 116. Zahajuji elektronické hlasování. 22. 22 pro, 19 proti, bylo to schváleno. A jsme u čísla 23. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 117. Hlasujeme pouze o první části. Kdo je pro? Proti? Většina byla proti, je to zamítnuto. 118. I zde hlasujeme pouze o první části. Pro? proti, většina proti, zamítnuto 119 pro, proti, zamítnuto 37 pro, proti, schváleno 38 pro, proti, schváleno 39 pro, proti, schváleno 120 pro, proti, zamítnuto 40 pro, proti, schváleno. 121 pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, schváleno. 41 pro, proti, schváleno. 42 pro, proti, schváleno. A jsme u úvodních ustanovení. 44 kde pro, proti, schváleno. 43, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 45 pro? Proti? Schváleno. Jednička pro? Proti? Budeme to muset elektronicky ověřit. Tedy poslanecí návrh číslo 1, elektronické hlasování. 14 pro, 27 proti, takže je to jasně zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 2 pro, proti, schváleno. 47 pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, schváleno. Trojka pro, proti, Zamítnuto. 50 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 2 pro. Proti. Schváleno. 49 pro. Proti. Schváleno. 53 pro. Proti. Většina proti. Zamítnuto. 51 pro. Proti. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 3. Pro? Proti? Řekl bych, ale raději to elektronicky ověříme. Tedy ověřujeme návrh číslo 3. 24 pro, 17 proti, schváleno. Až jsme číslo 54, kde je pro? Proti. Zamítnuto. 61 pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. 57 pro, proti, schváleno. 58 pro, proti, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zamítnuto. Kompromis čtyři pro, proti, schváleno. Pětka pro, proti, zamítnuto. 63 pro, proti, stop, je to oddělené hlasování, beru příklad zpět. 63 první část, kdo je pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 64 pro, proti, zamítnuto. 62 pro, proti, schváleno. 66 pro, proti, schváleno. 69 pro, proti, schváleno. Čtyřka pro, proti, schváleno pětka pro, proti, schváleno šestka pro, proti, schváleno pětka pro, proti, schváleno šestka pro, proti, schváleno ještě jednou šestka pro, proti, schváleno. A nyní kompromis 5, kde je pro, proti, schváleno. Sedmička pro, proti, schváleno. 72 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, schváleno. Návrh číslo 74 pro, proti, schváleno 75 pro, proti, schváleno 76 pro, proti, zamítnuto. A nyní usnesení, paragraf 3 a e, jednička budget pro, proti, schváleno, dvojka pro, proti, schváleno. A nyní jsme u závěrečného hlasování o textu jako celku. My budeme hlasovat elektronicky, protože musíme přesně zaznamenat, jak se hlasovalo. Tímto zahajuji hlasování. Gut, 40 ja stimmen. 40 pro, jeden hlas proti, dva členové výboru se zdrželi. Blahopřeji zpravodajům a e, tímto jsme e, to takto přijali. Takže ještě jednou srdečně děkuji kolegům z výboru Libe, že dnes dopoledne přišli mezi nás a společně s námi hlasovali. Tímto končím společné zasedání našich dvou výborů a za několik minut zahájíme zasedání výboru Jury. Chci jenom říct, že budeme 9.45 počívat, v, pokračovat v 1G3 a v 10.45 budeme hlasovat, kolegové.